dva akty, které byly odsouhlaseny v rámci legislativního běžného řízení v souladu s článkem 68 na řízení parlamentu a e, tyto e, budou zveřejněny jako příloha zápisu.